Vážení kolegové, naše jednání bude opět zahájeno. Máme tady zápis z protokolu, ten jsme rozdali. Máte nějaké připomínky k tomuto zápisu? Vypadá to, že nikoliv. Takže je toto přijato do protokolu.